Paní předsedkyně pokračuje. A nyní vám podám eh, zprávu o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních. Musíme probrat eh, jednu věc, a sice eh, sídlo Evropské lékové agentury. Eh, třetí neformální trialog eh, k této věci proběhl včera v pondělí 9. Eh, července společně s vyjednávacím týdnem Ekonu mm, k přesídlení Evropské bankovní agentury. Obě vyjednávání. je to není bankovní, to je mm, léková. Takže Ekon je bankovní. Opravuje se paní předsedkyně, je to tak takže eh, většina vyjednavacího týmu eh, schválila kompromisní návrhy ohledně technických ustanovení, potom parlament eh, žádal politický závazek od všech zúčastněných institucí k revizi institucionálního postupu, k volbě sídel institucí a orgánů a, a vyžádal a, zapojení parlamentu ve všech fázích. A, a, předsednictví a, předložilo aktualizovaný mandát od Korepéru, který navrhl prohlášení rady. Parlament a, dal protinávrh a, zmiňující a, revizi společného prohlášení a uplatnění řádného legislativního postupu k výběru. A, Eh, sídel agentur předsednictví předložilo kompromisní, eh, tedy eh, tvrdilo, že to jde nad rámec jeho mandátu a, a, a nyní se pokusí ukončit tuto záležitost písemným postupem po závěrečném rozhodnutí Koreperu. Tolik tedy k probíhajícím meziinstitucionálním vyjednáváním a nyní můžeme přejít k hlasování. Doufám, že máte všichni připravené kartičky. A nejdříve budeme hlasovat o, v implementaci eh, nařízení o v léčebných zdravotnických prostředcích a in vitro eh, na lékařských prostředcích. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o návrhu zprávy parlamentu a návrhu nařízení k jmenovitému množství pro uvádění na trh destilovaného šošu vyráběného v Japonsku. Jenom ti, kteří to někdy pili, můžou hlasovat. Máme kvórum? Takže uvidíme. Zavěj hlasování. Ani drank it. Hodně lidí to bylo. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme eh, hlasovat o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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o stanovisku takto upraveném elektronicky. Zahajuji hlasování. A tímto končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o zprávě z vlastní iniciativy s provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin. Zpravodajem je pan Poc. Pozměňovací návrh 58, kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel, přijato, zamítnuto, pardon, 59, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, 63, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A kdy 2? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A kdo je 38? Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 69 odpadá, 70, kde je pro, kde je proti, kdo se sli- eh, zdržel. Neviděla jsem všechny ruce, takže to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 72, kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo se eh, zdržel. Uvěříme 72. Zamítnuto. 79. Eh, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 76, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a uvěříme 76. Končím hlasování. Přijato. Takže nyní půjdeme na 80. Kde je pro 80? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 82. Končím hlasování. Přijato. 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, a kdy 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, a kdy 15, kdo je pro, kdo je proti, ověříme Agri 15. Končím hlasování. Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A když 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Omlouvám se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel a přijato. 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 4 s ústním pozměňovacím návrhem od EPP. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? A jeho projednání? Ne? Takže eh, budeme hlasovat o tomto o eh, ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel a zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. A kdy 22? Kdo je pro?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 Zamítnuto 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A je 23? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme a kde 23. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Přijato. 117. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo jako se zdržel? Eh, zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, ověříme 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A kdo je 35? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme a kdo 35. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 136, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a ověříme 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 138, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 138. Zahajuji hlasování. Je to velmi těsné. A takhle to bylo pořád. Takže přijato. 141. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 141. Končím hlasování. Přijato. 140 odpadá, 139, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 142, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 143, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. 144, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to. Kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 146, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Agri 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. A Agri 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A Agri 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme a Agri 10. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. A Agri 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme Agri 12. Končím hlasování. Přijato. Agri 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Agri 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je myslím to tež, ale ověříme pro jistotu, protože je to tak těsně. Zahajuji hlasování. Končím a, a opět to prošlo o jeden hlas. Takže přijato kdy 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kdy 20. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel mm, to. Agri 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, řekl bych o jeden hlas, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opět prošlo jeden hlas. Agri 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? EPP jsem neviděla. Bylo pro, takže to udělám ještě jednou. Agri 30, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Agri 37, kde je pro? Kde je proti? Já se zdržel? Zamítnuto. <clears throat> Agri 39, kde je pro? Kde je proti? Já se zdržel? Zamítnuto. 149, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 153. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je, eh, pardon, 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 158 a Agri 31. Eh, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijata 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 165, kdo je, 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a Zamítnuto 170, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Hmm, zamítnuto 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto Agri 18, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme. Tentokrát jsem neviděla Alde. Jste pro, takže já myslím, že to projde. Končím hlasování. Ano, ohlas. Takže přijato. 171, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 182, kdo je pro, pardon, odpadá.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 Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 196. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další padá, takže kompromis eh, 17 eh, přijat. 201, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. No, to nemůže být. EPP eh, zvedla ruku příliš. Tedy proti kompromisu 18? Takže to bylo akorát spočněné ruce. Dobře, takže přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Aha, tak tady eh, jsou odlišné názory. Teď byste neměl být v první eh, řadě. Takže je to uh, přijato uh, kompromis uh, 18, uh, takže 213, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, uh, přijato 214, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 215. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 250. 15. kdo je pro? Tady zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úžasné. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 216. Končím hlasování. Eh, Zamítnuta 222. Kdo je pro? Kdo je proti? EKR je proti. Takže je to zamítnuto.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 Takže pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pardon, eh, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A eh, přijato. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro?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 30 a 31. 30 a 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 32, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 33, kdo je pro, kdo je proti, uh, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 3, 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď 43 ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 45. Končím hlasování. zamítnuto 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Tady mi to trošku eh, komplikuje ten život. Takže ověříme 48. Omlouvám se, tady byly nějaké strategické změny. R hlasuje s SAD a, a EPP s zelenými. Takže eh, jsme prohráli, pane Eichhaute. 50, kde je pro, kde je proti, eh, zamítnuto 51, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, eh, schváleno 52, kde je pro kde je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme 52. Končím hlasování. Zamítnuto 53. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Eh, Uvěříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A uvěříme 57. Takže 57. Vážení. Chcete znovu hlasovat? Nebo? Takže ještě jednou. 57. Uvěřujeme 57. Teď můžeme končit, ukončit hlasování. Ale bylo to přijato. Teď budeme hlasovat o celém znění takto upravené eh, zprávy. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Takže končím hlasování. A tímto bylo přijato. This was, uh, Mr. Pochuve. Tak, to byla, pane Poci, velice kontroverzní záležitost. Nebyla tam velká většina u toho výsledku a v plénu to bude asi podobně obtížné. Bod 14. Evropská strategie pro plasty v objevém hospodářství. To je opět zpráva z vlastní iniciativy. Začínáme kompromisem 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 118 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 120 pro? Proti? zdržel se zamítnuto, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 147 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 167 pro, proti, cože? EPP a SAD byly na stejné straně, takže proto není pochyb. Návrh 167 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 195 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 211 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zahajuji hlasování na kontrolu. Konec hlasování. Zamítnuto. 212 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 12 pro proti, zdržel se, přijato. 214 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 252 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 360 pro, proti, zdržel se. Chcete kontrolu? Já bych řekla zamítnuto jinak, ale zkontrolujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 357 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 17 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 272 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 18 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 19 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 320 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 20 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 340 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 343, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 21 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 358 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 363 pro proti, zdržel se přijato, kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 25 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 26 pro, proti, zdržel se přijato, Návrh 400, kdo je pro? A. Společně s návrhem 89 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 27 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 28 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 29 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 30 pro proti, zdržel se. Přijato. Pech 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 31, pro, proti, zdržel se. Přijato. Pech odstavec 1, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Pech odstavec 3, kdo je pro? proti, zdržel se přijato, pech odstavec 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 32 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 469 pro, proti, zdržel se kontrola 469. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 33 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdržel se. Přijato. Právní východiska návrh 1 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 13 pro, a ten odpadá, aha. Návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se. Přijato. 23 a ne, ten také odpadá. A teď to blokové hlasování. čtyřka, pětka, šestka, sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď eh, návrh 17, část 1, pa, část 2, pardon, zahajuji hlasování pro, eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, Proti? Zdržel se? Proti? Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato velkou většinou. Ale tak nějak to nebylo jasné. 11 pro. 11 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 15 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 24 pro. Proti. EPP co? Jste pro nebo proti? Tak ještě jednou. 24 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 18 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 19. Kontrola. Tak dobře, kontrola 18, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 19 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 20 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 22 pro proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se kontrola 27. Konec hlasování. Přijato velkou většinou 29 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 36 pro, proti, zdržel se, kontrola. Řekla bych zamítnuto, ale uvidíme. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se, přijato. 49 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 79 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kompromis 39 pro, proti, zdržel se. Přijato. Pech bod odůvodnění F pro, proti, zdržel se. Přijato. Pech bod odůvodnění G pro, proti, zdržel se. Přijato. Pech bod odůvodnění H pro, proti, zdržel se. Přijato. Pech bod odůvodnění I, první část, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se. Přijato. Závěrečné hlasování k návrhu stanoviska. Elektronicky tedy, ano. Konec hlasování. Přijato. Blahopřejeme k tolika kompromisům této zprávy. Tak, dál. Bod 15. Další zpráva z vlastní iniciativy zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii. Je čas jednat. Přijímáme návrh stanoviska pro výbor TRAN. Kompromis 1 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Děkuji. Návrh 19 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 20 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 3 pro proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, a to odpadá, aha. Děkuji. Takže 32 pro, proti, zdržel se. Alde proti nebo pro? Alde pro, takže přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 44 pro, proti, zdržel se přijato, 45 pro, proti, Alde co? Proti nebo pro? Aha, proti, takže zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se. Přijato, 47 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 48 pro, proti, zdržel se. Socialisté co? Proti nebo pro? Tak musíme kontrolu, nedá se nic dělat. Konec hlasování. Přijato. 49 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 50 pro. Proti. Zdržel se. Při... Zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, přijato, 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 53 pro, proti, zdržel se, přijato, 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 55 pro, proti, zdržel se, přijato, 56 hlasujeme, hlasujeme, 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 59 pro, proti, zdržel se, přijato. 60 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se. Kontrola druhé části. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 69 pro, proti, zdržel se přijato, 70 pro, proti, zdržel se přijato, 71 pro, proti, zdržel se ECR co? Pro, takže přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 81 pro, proti, zdržel se přijato, 82 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 83 pro, proti, zdržel se. Přijato 84 pro, proti, zdržel se. Přijato. Závěrečné hlasování k návrhu stanoviska elektronicky. Konec hlasování. A je to přijato. Teď hlasujeme k návrhu stanoviska bod 16. Pravidla a postupy pro soulad s harmonizovanými právními předpisy Unie o výrobcích pro vymáhání těchto předpisů. Návrh 58 pro. Proti. Zdržel se. EPP je proti, nebo co? Tak ještě jednou. 58, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 57. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ale co? Tak je to přijato. 67. A kontrola první části. 57 první část. Zahajuji hlasování. Vy hodláte hlasovat nebo ne? Konec hlasování. Čtyři z vás nechtějí hlasovat, tak fajn. Přijato. Ale kdyby všichni byli hlasovali, Mohlo to být úplně jinak. Čtyři nechtěli hlasovat. Návrh 67 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola. Konec hlasování. Přijato. 68 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 70 pro proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 76 pro, proti, kontrola 76. -ky. Konec hlasování. A je to přijato. 77 a 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 79. A my o tom hlasujeme, nebo ne? Bylo přijato to druhé. Aha. Takže ano. Mhm. 79 a 80, je pro?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 proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 6. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 93, 94 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. 96 pro, proti. Co? Co prosím? A ono to bylo identické vůči tomu předchozímu. Aha, tak proto. Návrh 9 pro. Proti, zdržel se, přijato. 97 pro. Proti, zdržel se, přijato. 98 pro. Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro. Proti, zdržel se. Kontrola. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to přijato. Návrh 11, 101, 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13 a 107 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 108 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 109 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 110 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 111 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 113 pro Proti? Kontrola 113. Alde neukázali vůbec nic, takže. Tak, konec hlasování. Přijato. 114 pro. Proti, Stržel se. Přijato. 15 pro. Proti, Stržel se. Přijato. 115 pro. Proti? Zdržel se. Alde co? Alde je proti. Tak bych řekla zamítnuto. Návrh 116 a 117 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 118 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kontrola. Pokud ne, tak to by je na vinu Alde. A je to opravdu zamítnuto. Tak to bylo co? Aha, takže teď 119. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 120 pro? Proti? Zdržel se. Nevím. Tak, zkontrolujeme 120. Konec. Přijato. 123 pro. 123 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 128 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 18 pro. Proti. Stržel se? Kontrola. Kontrola osmnáctky. Konec hlasování. Přijato. 129. Pro. Proti. Stržel se. Přijato. 131. Pro. Proti. Stržel se. Přijato. Kompromis 10 pro. Proti. Stržel se. Přijato. 135, 136 pro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 zdržel se, co dělá Alde? Alde je pro, takže přijato. Ale kontrola dobře. Konec hlasování. Přijato. 140, 141. To odpadá, aha. 142 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 23 a 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 144. Je to tak? Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato, 145 pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola. Konec hlasování. Přijato. 146 pro. Proti. Kontrola. Konec hlasování. Přijato. 147 pro. Proti zdržel se, kontrola. Konec hlasování. Přijato. 148 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 149 a 150 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 151 s ústní změnou. Je někdo proti ústní změně? Ne, takže hlasujeme s tou ústní změnou 151. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 152 pro. Proti, zdržel se. Přijato. 153 pro. Proti, zdržel se. Přijato. 24 pro. Proti, zdržel se. Přijato. 25 pro proti, zdržel se zamítnuto, 154 pro, proti, zdržel se, kontrola 154. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 11 pro, proti zdržel se přijato. 163 pro, proti zamítnuto. 163 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti zdržel se kontrola první části. Zahajuji hlasování. Ukončeno. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 164 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 165 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro. Proti, zdržel se, přijato. 29 pro. Proti, zdržel se, přijato. 30 pro. Proti, zdržel se, SAD proti? Kontrola. Konec hlasování. Přijato. Kde jsme? 166 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 166. Konec hlasování. Přijato. 31 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 167 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 168 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 169 pro. Proti. Zdržel se. Ale co? Přijato. Kontrola. Zahajuji hlasování. Kde jsme teď? Konec hlasování. Přijato. 169. To jsme hlasovali. Návrh 32 pro. Proti zdržel se. Přijato. 33 pro. Proti zdržel se. Přijato. 34 pro proti, zdržel se přijato, 170 pro, proti, zdržel se přijato, 170, 172 pro, proti, zdržel se kontrola. Konec hlasování. Přijato. 173 pro, proti, zdržel se, přijato. 174, 176 pro, proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 a 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, přijato. 44 první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, ale co? Alde pro. Přijato. Návrh 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 1 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 50 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 51 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 52 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 53 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro proti, zdržel se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 4, kontrola 56. Konec hlasování. A přijato o jeden hlas. No, víte co, ono to je těsné, já jsem myslel, že to je stejná většina návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže eh, závěrečné hlasování, elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. To je to poslední teď. Už ještě to zkontrolujte. Takže poslední, tady mi říkají, hlasování. Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitelů proti negativnímu vlivu nezákonného obchodování se zvířaty v zájmovém chovu. To je usnesení, velice důležité téma. Návrh 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže teď blokové hlasování. Návrh 33. Blokové hlasování. Kdo je pro 33, proti, zdržel se zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se přijato. 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Třicet osm pro, Proti? Zdržel se. Přijato. 43 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 46 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 47 pro. Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 48 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 49 pro proti, zdržel se, přijato, nebo taky ne. Kontrola. Zahajuji hlasování. Closed. Adopted. But how come out? What happened here in time? Um, 50. Who is in favor? 50, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? EKR. Kde je pro? Kde je pro? Přijato. Chcete to ověřit? Ne. Takže 54, e, kdo je pro? Omlouvám se, paní Somr. Navěříme 50. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to přijato. Takže 54. Je to tak? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55 a 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto.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 kdo se držel a přijato. 65, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 66, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, nevím. Nebylo to úplně jasné, takže prosím hlasujeme elektronicky. Končím hlasováním. Eh, velkou většinou přijato, ale neviděl jsem vaše ruce. 67, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68, kdo je pro? Kdo je proti? Alde? Přijato. 69, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 71, kde je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 72, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto, 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto, 75 a 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 77, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 78 bude pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 79, kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel? Přijato. 80, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. 81, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nemůžu to určit. Takže hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a zamítnuto. 83, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Hmm, přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 87, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a přijato. 89, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže ověříme 89 za její hlasování. Končím hlasování. Přijato. 91, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 93, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 94, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 100, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 101, mm, e, mm, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 102, kdo je proti, přijato 103, kdo je pro, kdo je... přijato. A teď mm, právní odvodní. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 2, kdo je pro,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 A nyní budeme hlasovat o a, usnesení v, takto, v takovémto znění elektronicky. Končím hlasování. A bylo to přijato. A tím jsme ukončili dnešní hlasování. A mnohokrát děkuji. Enjoy the lunch. I hear that we have... Vám eh, dobrou chuť k obědu. Teď eh, je prý přestávka, takže prosím, sejdeme se zase ve 2.30, protože přijde ehm, k nám eh, rakouský ministr jak k věcem zdravotnictví, tak životního prostředí. Takže prosím v půl třetí.